Äh, Guten Tag, wir begrüßen Sie sehr herzlich und nehmen unsere Arbeiten im Haushaltskontrollausschuss. Dobrý den, já vás vítám na schůzi našeho výboru pro rozpočtu kontrolu. Dnes nás tady není tolik. Já bych chtěla přivítat e, zejména novou komisařku pro regionální rozvoj, paní Kretu. Vítejte u nás na výboru. My všichni a určitě e, všichni mý kolegové mají velkou radost z toho, Eh, že jste tady. Dnes začneme bodem číslo 4, udělení absolutora za 2013. Z naše schůze je také webstreamová na internetu, já žádná sdělení nemám. A hned bych chtěla předat slovo místopředsedovi, protože on dnes v rámci dělení eh, práce se ujal eh, předsednické funkce. Takže Dereku, prosím, máš slovo. Děkuji, paní Gresle. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za to, že dnes překonali všechny nástrahy a dostali se sem. Někteří vím, že cestovali dokonce včera, aby tady dnes mohli být. Vítám tady také paní komisařku a těším se na její eh, projev. Nejprve jsem si říkal, že pořádám eh, o prezentaci zprávy účetního dvora k této kapitole rozpočtu, potom bych dal slovo paní komisařce, aby eh, měla svoji prezentaci. Takže nejprve eh, pan Balko, kdyby mohl zahájit za účetní dvůr, prosím. Of course I, I will start. Dear... Děkuji, pane předsedo, a také pane zpravodaj a paní Gresle. Paní komisařko, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, Jak eh, víte, já už jsem tady v minulosti eh, měl příležitost prezentovat stanovisko eh, Evropského účetního dvoru týkající se vědy a výzkumu. A nyní bych chtěl hovořit k konečným roku 2013. Tady mám novou funkci, tedy mám na starosti kapitolu číslo 5 a jsem velmi rád, že dnes mohu tady přednést zjištění účetního dvora k dopravní a regionální politice. Tady eh, jsou sdílené pravomoce mezi komisí a členskými státy. A v roce 2013 to představovalo největší objem výdajů z evropského rozpočtu. Jsou tady, máme tady pana Lazaru, který má na starosti opravný rozpočet co, jaké jsou tedy hlavní zjištění za rok 2013? My jsme proskoumali více než 180 eh, transakcí v 11 členských státech a chybovost byla 6,9 V roce 2012 to bylo 6,8, takže to bylo víceméně stejné. Další zjištění, ta hlavní eh, chyba, bylo vážné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, financování nespůsobilých projektů, nespůsobilých nákladů a dodržování pravidel státní pomoci. My uvádíme konkrétní příklady, například více práce nebo pozměnění rozsahu smlouvy po za předělení veřejné zakázky. Stejně tak neplnění eh, statutu malého středně velkého podniku, pokud se jednalo o příjemce. A nyní eh, bych eh, ještě kromě těchto zjištění chtěl upozornit na plánování práce auditoru. Chtěl bych se zmínit o tom, že je dobře, aby audit byl dokončen do příštího léta. Na základě něhož by potom bylo možné posoudit, jestli Evropská komise a členské státy řádným způsobem řeší dodržování eh, pravidel pro zadávání eh, veřejných zakázek u kohezních fondů. Hned byl naším úkolem eh, se podívat na to, jak efektivně komise řeší dodržování pravidel pro státní pomoc tento audit eh, by se měl zaměřit na zlepšení výkonnosti výdajů Evropské unie a to v souladu s těmi pokyny, které byly přijaty nedávno na tomto výboru. Po debatě s naším předsedou Calderou. Jde o vyhodnocení eh, zákonnosti a řádnosti výdajů a vyplácení příjemcům v uplynulém roce, tedy v roce 2013, jde o poskytování finanční pomoci podnikům a městům prostřednictvím půjček nebo záruk. Všechny tyto transakce byly posouzeny a shledány jako v pořádku. Nicméně musíme u čtyř těch pěti finančních nástrojů poukázat na nízkou míru přidělování pomoci, která dosahovala přibližně 3 až 16 Dále u článku 41 nařízení 303 roku 2013, což nařízení pro strukturální fondy, je uvedeno, že Příspěvky finančních nástrojů půjdou v několika splátkách. Poté, co eh, je určité procento výdajů eh, přiděleno příjemcům. Naše hodnocení se týkalo také dohledu komise nad eh, kontrolními orgány ve členských státech. u více než 400 operačních programů. A celkově to eh, konstatujeme, že komise má systém, který by měl vést k ověřování zákonnosti a řádnosti vynakládaných výdajů. tak jak eh, jsme to vedli ve svých zásadách eh, v naší zprávě. došlo ke zlepšením, což je základní podmínkou pro zlepšení interního systému kontrol u těchto operačních programů ve všech českých státech. V roce 2013 také účetní dvůr ověřoval, do jaké míry komise zkoumala práci kontrolních orgánů. Toto ověřování se týkalo 194 operačních programů. což je téměř polovina z toho předchozího finančního období. U 155 z nich bylo potřeba překalkulovat míru chybovosti. u těch zbývajících 39 účetní dvůr jsme dospěli k názoru, že bylo potřeba navýšit tu míru chybovosti. U některých z nich jsme dospěli k názoru, že komise neuplatnila dostatečně své výhrady. souladu se svou právo očenosti. Porovnání s rokem 2012 generální ředitelství komise pro tyto oblasti prováděli eh, kontrolu, která ale neřešila úplně všechny problémy, které se vyskytly ve členských státech. protože existovaly pochybnosti o správnosti informací zasílených čínskými státy. Některé kontrolní orgány podle všeho nevykazují všechny problémy a informace o finančních korekcích nemusí nutně být vždycky spolehlivé. Početní dvůr je také toho názoru, že ten prostor pro opravy je omezený, dokud kontrolní orgány nebudou muset systematicky poskytovat konkrétnější informace o provádění svých kontrolních úkolů. Museli jsme tedy poukázat na to, že ten systém je pouze částečně efektivní. A na závěr jsme hodnotili zprávu o činnosti, výpočet eh, částek komisí je správný a eh, v pořádku na základě těch dostupných informací. Nicméně z důvodu, které jsem hleděl před okamžikem, je možné, že komise nedostatečně odhaduje některé ukazatele, které by mohly mít vliv na rozhodování o tom, jestli vyjádřit výhrady. tak jsme přišli na několik nevykázaných eh, nedodržení eh, pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Nicméně generální ředitelství v těchto případech nevydalo eh, výhradu u transevropské dopravní sítě. Také neměla být zrušena výhrada u energetického programu. Dámy a pánové, na závěr ke skupině regionální politika a doprava říci, že nejpravděpodobnější míra chybovosti je 6,9% a ty kontrolované systémy jsou hodnoceny jako částečně efektivní. mohlo tady také dojít k, k omylům a na základě toho obsahuje naše zpráva šest doporučení. První dvě doporučení se týkají prvourovňové testy certifikačními orgány ve členských státech. A jde o to, aby komise o členských států požadovala ve zprávách aby tam bylo výslovně uvedeno, jestli ověřovali efektivnost tohoto prvoúrovňového testu. To by se mělo týkat toho nového finančního období. Druhé doporučení bylo to, že by komise měla provést hodnocení těchto kontrol na první úrovni v příštím finančním období v souladu s článkem 32 odstavce 5 finančního nařízení analyzovat výhody, nevýhody konečných opatření a přijetí opatření, které by měly napravit eh, tuto situaci při eh, změně programu. Další doporučení se týkají zjištění o státní pomoci a finančních nástrojích. Třetí doporučení se týkají zjištěné řady případů o nedodržování pravidel státní pomoci a čtvrté doporučení se týkalo analýzy konsistentních chyb při přijímání korektivních opatření. A na závěr poslední dvě doporučení se týkají zjištění o systémech. Komise by v tom v té výroční zprávě o činnosti měla potvrdit, že ty výpočty se opírají o spolehlivé informace o finančních korekcích. Kontrolní orgány by měly certifikovat správnost těch údajů ve finančních výkazech, které jsou vydávány jejich jménem pro každý operační program, tam, kde je to nezbytné. A poslední doporučení je to, že by komise měla ve své zprávě o činnosti vysvětlovat, proč nepřistoupila k výhradám tam, kde to mělo finanční dopad. za účetní dvůr. Já se teď obracím na novou paní komisařku, paní Kretu. Nejdříve bych vás rád přivítal eh, v eh, rozpočtovém výboru pro rozpočtovou kontrolu a už se těšíme na vaši prezentaci. Až eh, dokončíte prezentaci, tak poprosím paní zpravodajku, paní Kresle, aby se vyjádřila také ona, ale teď máte slovy, paní komisařko. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní zpravodajko, vážení členové a eh, eh, členky Evropského parlamentu, vážení členové účetního dvora, tak eh, samozřejmě pro mě to je čest zde mezi vámi být v této nové funkci jako komisářka pro regionální politiku a je to pro mě opravdu velké potěšení. V první řadě mi nejdříve dovolte, abych poděkovala panu Balkovi za jeho spravodlivou a vyváženou prezentaci Jakožto nová komisařka pro regionální politiku vím, že tato oblast politiky se eh, dostává opravdu popředí vaší pozornosti a eh, do pozornosti tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu. A já si plně cením eh, zásadní role tohoto výboru, mm, kde máte zajistit plnou odpovědnost a samozřejmě já se budu plně zapojovat, spolupracovat s vámi v rámci dialogu a doufám, že dnešní den je takovým prvním krokem v našem dialogu, protože dobrá spolupráce mezi parlamentem a komisí eh, není jenom záměrem komise, jasným záměrem, vyjádřením komisí, ale eh, jde také o to, že to je prostředek pro to, abychom dosáhli společných cílů. Jak víte, letos jsme zahájili nové programové období pro regionální politiku 2014-2020 a nyní už probíhá vyjednávání vysoce kvalitních programů. Nová legislativa eh, klade větší důraz na odpovědnost členských států a také zvyšuje eh, dohledové pravomoci komise a v neposlední řadě také prostřednictvím finančních oprav, které umožňují členským státům včas chyby zjistit a také napravit. Ale samozřejmě dnes se chceme zaměřit na výsledky eh, zprávy účetního dvora pro 2013 a také na to, zda evropské prostředky byly vynaloženy v souladu s pravidly pro období 2007 až 2013. Co se týče plateb eh, v oblasti, za kterou odpovídám já, tak eh, Eh, účetní dvůr tady vidí mimořádné riziko, tak jak už vysvětlil pan Balko a musím vám říct, že jsem znepokojena těmito výsledky a samozřejmě jsem připravena eh, se angažovat v Evropském parlamentu a zapojit se také eh, do práce soudního dvora, tak abychom našli společně řešení pro zlepšení Ehm, chybovost ehm, účetního dvora je stanoveno mezi 5 až 7 procenty za poslední roky, což je mnohem eh, nižší číslo, než eh, tomu bylo v období 2000 až 2006, což ukazuje na to, že situace se zlepšila. Nicméně eh, se stále pohybujeme vysoko nad úrovní, která je přijatelná. Jak víte, tak podle nařízení má komise roli dohledu a my okamžitě přijmeme příslušná opatření, jakmile zjistíme nějaká rizika nebo nedostatky, tak abychom ochránili rozpočet EU. Máme eh, strategii pro audit a provádíme tak 80 až 90 eh, auditů ročně, které vycházejí z rizik. A v souladu s eh, zásadou jednotného auditu úzce spolupracujeme také s auditovými orgány členských států. Eh, ty nám každý rok posílejí ehm, přes 500 eh, systémových auditových zpráv, asi 345 ehm, případů chybovosti a 322 stanovisek auditu. Tak máme ucelený přehled a obrázek o fungování tohoto systému. Samozřejmě ale nebereme to úplně jako přesný obrázek situace, ale neustále hodnotíme spolehlivost eh, těchto informací a můžeme říct, že teď se můžeme spolehat na 43 auditových orgánů, které odpovídají za 90 našich fondů. A systematicky eh, dochází k přerušení nebo pozastavení plateb EU, jestliže identifikujeme nějaké problémy. V roce 2013 došlo k přerušení plateb u 181 programů a eh, u kumulativních čísel za určité období eh, došlo k přijetí formálního rozhodnutí o pozastavení u 18 programů. Eh, velice tvrdě spolupracujeme s členskými státy tak, abychom eliminovali zdroje chyb letos. Se to týká více než poloviny programů, kdy na základě důkazů z auditu Eh, došlo k vyřešení potom problému a přijetí eh, nezbytných finančních eh, náprav a oprav. Samozřejmě se také řídíme doporučením Evropského parlamentu a je nám jasné, že finanční opravy jsou užitečným nástrojem pro zlepšení systému a také proto, abychom účinně chránili rozpočet EU. Komise mm, Řešila celkem více než 1 miliard eur finančních oprav za dané období a navíc ještě 1,9 miliard eur eh, oprav, eh, které realizovaly členské státy. Eh, v říjnu generální ředitel pro regionální a městskou politiku v říjnu 2013 diskutoval výroční zprávu a odhadovala se chybavost u platy 2013 na úrovni mezi 2,8% a 5,3%. Tato čísla, jak eh, vidíte, tak jsou nižší než je chybovost, kterou eh, vypočítal účetní dvůr. A proto existují jasné důvody. Za prvé, eh, komise a mm, účetní dvůr vycházejí ve svých odhadech z různých úrovní a z různých fází víceletého kontrolního cyklu pokud jde o ty vzorky, které používají k výpočtu. Za druhé, účetní dvůr má jiný přístup pro výpočet chybovosti eh, ve dvou oblastech. Úplně nezohledňuje eh, paušální finanční opravy a kvantifikuje jinak chybovost u veřejných zakázek. Mm, pokud bychom platili náš přístup, tak bychom se dostali chybovosti ve výši 4,8%, alespoň tak eh, to vypadá z našimi odvady. To znamená, ta dvě, ta dvě číselné údaje u chybovosti, které představují, představil účetní dvůr a které jsou v, eh, v zprávě o činnosti generální ředitelství, tak nejsou v rozporu, ale naopak jsou konzistentní. A ráda bych řekla, že eh, jsme připraveni spolupracovat jak s účetním dvorem, tak s Evropským parlamentem, abychom našli společné řešení v otázkách metodiky, protože o tom se diskutuje velmi dlouho. Vím, že eh, je to diskuze, která opravdu probíhá spoustu let a možná, že nyní nastal čas, kdybychom se mohli společně pustit, tedy ještě společně s parlamentem, pustit do toho, abychom našli společnou metodiku. Nicméně tato chybovost eh, nám ukazuje, a to platí jak pro soudní dvůr, pro účetní dvůr, pardon, tak pro nás, že eh, v některých programech řídící orgány a zprostředkovající orgány musí zlepšit svou schopnost a kapacitu předcházet eh, nesrovnalostem a odhalovat je. Eh, takže komise určitě se necítí být nějak ukolíbána stavem věcí. My chceme najít veškeré dostupné nástroje, tak aby systémy fungovaly, tak abychom měli příslušné eh, standardy a tak dále a e, vynaložíme stále větší úsilí, tak abychom pomohli členským státům realizovat efektivní systémy. Nebudeme vůbec tolerovat e, podvody nebo korupce v oblasti rozpočtu EU. Co se týčí, e, týče nového programového období, tak si myslím, že se musíme zaměřit na výsledky, na výkonnost naší politiky, tak abychom zajistili soulad s předpisy. Není pochyb o tom, že naše politika přenáší přidanou hodnotu občanům, jak to bylo nedávno prokázáno také eh, v šesté zveřejněné zprávě o soudržnosti. Ale pokud jde o budoucnost, tak eh, potřebujeme silnější základ pro vyhodnocení účinnosti politiky a ukazatelů výkonnosti a výkonnostní rámce. Mm, od roku 2016 bude komise pravidelně podávat zprávy o eh, výsledcích programů a já vás budu o těchto výsledcích potom také informovat. A také bych s vámi chtěla pracovat v rámci interinstitucionální meziinstitucionální skupiny o výsledcích, o výkonnosti, což je iniciativa, kterou už eh, ohlásila místo předsedkyně komise, komise Georgieva. Je také jasné, že eh, Institucionální kapacita a dobrá zpráva jsou cestou pro jakýkoliv úspěšný program a jeho provádění. Eh, musíme eh, zajistit synergie, musíme se vyměňovat osvědčené postupy na všech úrovních eh, administrativy. Zabýváme se organizací školení, na základě také nedávno zřejmě legislativy o veřejných zakázkách, což jsou věci a pravidla, které by měly pochopit všichni aktéři. Zjednodušení to je samozřejmě reálná priorita pro komisi, stejně jako pro mě osobně. Nová nařízení eh, nabízejí důležité možnosti, jak snížit břemeno, které leží na příjemcích a jak se vyhnout chybám. Členské státy musí tyto možnosti plně implementovat a musí vyřešit eh, nebo vybrat pro ně ty nejlepší možnosti. Mám v úmyslu spolupracovat s členskými státy na vyhodnocení těch nových ustanovení, tak aby eh, došlo ke zjednodušení v případě, že to bude potřebí, zapotřebí. Mm, ještě jednou bych vám chtěla říci, že regionální politika je podle mne eh, praktickým vyjádřením eh, solidarity v EU a jedinečným rysem evropské integrace. A myslím si, že je velmi důležité, abychom dosáhli realizace všech těchto tří pilířů. Abychom samozřejmě také dodržovali pravidla a samozřejmě, abychom byli účinní, efektivní. Máme tady tedy tři aspekty, na kterých bych chtěla spolu s vámi ve výboru a s celým Evropským parlamentem pracovat a už se těším na naši společnou práci, tak abychom eh, umožnili úspěšnost politiky soudržnosti a samozřejmě velmi rád odpovím na všechny vaše otázky a děkuji za váš čas. Děkuji. Uh, Děkuji vám, paní komisařko, za vaše vystoupení. Trochu jsme změnili teď uh, plán pro dnešní schůzi. Možná, že by bylo dobře, abych uh, položil několik otázek předtím, než dám slovo paní zpravodajce. Aby mohla také zeptat na svoje otázky. Já bych chtěl nejprve poděkovat za to, že jste odpověděli na všechny písemné otázky, které jsme předložili. My teď máme um, vaše odpovědi na všechny ty otázky. Také vám děkuji za vaše prohlášení o tom, že chcete s námi spolupracovat v budoucnosti. To asi všichni tady vítáme. Hovořil jste o eh, absolutoru z roku 2013, kde jste ještě komisařkou nebyla, ale myslím, že je také důležité, abyste vyjádřila eh, svůj postoj k tomu absolutoriu a hovořila o plánech na příští období. Za nás bych chtěl říci, že se těšíme na to nové nařízení, které by nám mělo umožnit eh, v budoucnosti tyto problémy předjímat a možná, že bychom také s vámi mohli diskutovat o eh, možných zlepšeních při právě eh, prostředků z evropského rozpočtu. Mnoho členů tohoto výboru se v minulosti soustředilo na eh, členské státy a přes úsilí mnoha, včetně tohoto výboru a také včetně úsilí komise, řada chyb se neustále opakuje na úrovni členských států a to je důležité, protože, jak už bylo řečeno, 80 prostředků, které jdou z evropského rozpočtu, spadají do pravomocí členských států. Kdyby měly členské státy efektivní kontrolní systémy, tak ta chybovost by šla snížit až o 3 Takže je asi pochopitelné, že mnoho našich členů upozorňuje na eh, problémy, eh, které eh, v této souvislosti vyvstávají. A z se týká moje první otázka. Považujete za informace zasílané členskými státy komise za spolehlivé a máte nějaký návrh, jakým by šlo zlepšit spolehlivost těch informací, které komise dostává, aby měla lepší přehled o chybách. A Druhá věc, o které se často hovoří na tomto výboru, nebo na výboru pro regionální rozvoj, je potřeba zjednodušit postupy. A my doufáme, že nová komise eh, se tím bude zabývat a eh, že to eh, zjednodušení povede k snížení míry chybovosti. Zajímalo by mě tedy, na jaké oblasti se chcete soustředit kde si myslíte, že je prostor pro zjednodušení. Mohl bych uvést jeden příklad, například té možnosti nákladů, pokud by eh, ta pravidla byla jednodušší, tak by možná těch bylo méně. Takže vidíte tady nějakou oblast, kde by šlo eh, zjednodušit eh, pravidla, aby se snížil počet chyb. Třetí otázka se týká míry absorpce. Myslím, že eh, některé státy mají problémy s tím, jak čerpat prostředky. V roce 2014 bylo více než 200 milionů euro, které byly vráceny, protože české státy nebyly schopny čerpat. DG Regio nedávno vytvořilo pracovní skupinu, pokud vím, která se má zabývat otázkou eh, kapacity pro čerpání. Mohla byste nám říci například, co bude hlavním úkoly této skupiny a co navrhuje za zlepšení? A máte nějaké další návrhy, jak na pomoci kapacitě čerpat prostředky z evropského rozpočtu? <coughs> Takže já bych vás teď poprosil o odpovědi předtím, než to předám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám. Budu mluvit rumunsky, jestli dovolíte. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că ați... Děkuji vám. A teď jste velmi jasně načetl problémy, eh, kterými se obzvláště zaobíráme problémy členských států. A jak už jsem řekla ve svém úvodním slovu, chybovost považujeme za příliš vysokou, ale aby mohla být snížena, potřebujeme zejména změnu na úrovni členských států. Máme eh, tady eh, tedy starosti se suspendovat s pozastavováním pladeb, tuto možnost sankcí a to působí. Takže musíme apelovat na to, aby státy dodávaly jasnější zprávy. Eh, oddělení pro výroční zprávy DG Regio má 68 osob což je docela velké oddělení a e, těto zaměstnanci e, kontrolují e, tato opatření a i národní kontrolní úřady. Jak jsem řekla, můžeme se spolehnout na většinu těch kontrolních míst. Eh, DG Regio považuje eh, zkoumalo, kontrolovalo eh, 89% případů a účetní dvůr na základě údajů národních míst také většinu z nich schválil u 43 míst, teda e, více než 90% výdajů kontrolují, na ty se můžeme spolehnout. A většina z nich funguje také správně. Šest kontrolních míst jsou pod velmi ostrým dohledem e, tam se nedodržovaly současné metody a my jsme měli pochyby o jejich údajích. A druhá otázka se týkala zjednodušování 14 až 22. Je tady veliký prostor pro členské státy. Pakliže znají všechny nabízené možnosti, ale Výběrová řízení, jak víme, byla zjednodušena a zde spolupůsobil i parlament na tomto zjednodušení. Jedná se o to, abychom měli k ruce také nezávislé znalce, Bychom věděli, co lze všechno zjednodušit. Ovšem tady je důležitá role členských států, aby se vyjádřili k ustanovením. Jak je známo, celá řada členských států musí přizpůsobit svou legislativu zadáním Evropské unie, která schválil i Evropský parlament. Potřebujeme 40 podpisů aby to mohlo vstoupit v platnost. A je skutečně nezbytné zjednodušit tady ty postupy ale je třeba dbát na zákonnost a tady nemůžeme činit žádné kompromisy. Potřebujeme společná pravidla a pro čerpání z investičních fondů a členské státy musí také přispět svou troškou do mlína. Potřebujeme hodnocení, uskutečňování nových ustanovení, která schválil parlament v prosince roku 2013. aby to vedlo ke snížení nákladů, ale Toto hodnocení bude moci pravděpodobně být provedeno až v roce 2016. Asi se mnou budete souhlasit, že zákonnost a správnost při eh, nakládání s evropskými penězi neumožňuje žádné kompromisy. A co se týče veřejného eh, zíření, eh, pardon, výběrových řízení veřejných zakázek, tady jde o flexibilní i retroaktivní pravidla. A tím by mohlo, mohla být sníži, eh, snížena chybovost. Teď je tady několik zemí, které mají chybovost pod 16%. A jak známo, já jsem vyžádala, abychom vytvořili pracovní skupinu u nás, v našem oddělení, abychom zjistili, co se tam děje, pardon, 60% chybovost, abychom zjistili, přesně, kde jsou příčiny této vysoké chybovosti, aby se i zde zlepšila situace. Máme akční plán a existují také diskuze v každém útvaru týkající se zemí, kde je tady chybovost po 60%, musí se postupovat specificky podle jednotlivých zemí. Některé země, některé regiony začaly velice problematicky, ale když už se zapracovalo, jak se tady ukazuje rozdíl. Na druhé straně jsou regiony nezávislé na tom, kolik peněz se tam pompuje, žádnému hospodářskému růstu ještě nedošlo. Tady jsou opravdové strukturální a systemické problémy, které musí být vyřešeny. dělám si obavy co do toho tlaku, co se týče zvýšení abs- eh, absorpční míry, protože to by se mohlo odrazit na kvalitě. A je třeba, aby státy mohly využít ještě to, co zbývá v tomto roce, ale rozhodně nechceme připouštět žádné kompromisy týkající se kvality. To musí být zásadním kritériem. Děkuji. Promiňte, byla jsem asi možná příliš dlouhá. Thank you for answering the uh, three questions. Uh, Děkuji za vaše odpovědi a teď bych dal slovo paní Kresle jako zpravodajce k této zprávě. Děkuji mnohokrát. Dělba práce vypadá tak, vaše slyšení a potom udělám ten text. Mám také několik otázek, paní komisařko. Děkuji za to, že jste přišla. Děkuji vám také mnoho mnohokrát za vaše zevrubné odpovězení všech našich otázek mm, které jsme dostali již od pana Defi. Děkuji mnohokrát DG regio. Víme, že je to hodně práce, ale domnívám se, že v tomto roce konečně můžeme pochopit, co se tady vlastně děje. A děkuji i účetnímu dvoru. Já mám vlastně eh, většinou přátelské dotazy, ale jeden nepříjemný, takže já začnu s tou nepříjemnou otázkou, abychom už, aby už to bylo za námi. Uh, a v tomto období mám, jsme měli šest členských států, Českou republiku, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Polsko a teď Rumunsko, eh, eh která eh, potřebovala 75 korektur. Eh, to znamená, mně se jedná o to, a to je otázka kterou eh, mám také na komisaře pro zemědělství i jiné vaše kolegy. Můžeme si být jistí, že tady generální ředitelství bude pracovat bez jakýchkoliv politických vlivů a zásahů. To by pro nás bylo nesmírně důležité, protože máme samozřejmě zájem, aby se poměry zlepšily. My nechceme zadržovat peníze, ale chceme, aby se zlepšily poměry a um, komise má proto odpovídající snad možnosti. A to byla ta nepříjemná otázka, a teď samé příjemné otázky. Viděli jsme, že 547 auditorských zpráv z členských států přišlo do DG Regio. 1 milion projektů, v tomto legislativním projektu a jeden milion projektů, to je skutečně ohromné množství. Jak může generální ředitelství zabezpečit, že tyto auditní zprávy, eh, že s ním bude nakládáno stejně? Máte tady nějakou metodiku ke stejnému zacházení s tím, nebo jak může být zabezpečen jaksi společný přístup k tomu? A pak už jste hovořila o tom, a to je moje třetí otázka, u té chybovosti. My nejsme fetišisti chybovosti, ale samozřejmě víme, že chybovost je velice důležitým indikátorem a pro kvalitu administrativy. A to je pro nás také jediný přehled, jak se opravdu nakládá s fondy mezi 2,1 a 8,9. 6,9 to je tedy široké pole. Jak si vysvětlujete tento velký rozdíl? A pak mám ještě otázku na účetní dvůr. Možná, že by bylo dobré, kdybychom i z účetního dvora dostali krásné vysvětlení, jak vy si to vysvětlujete. Pak v nejrůznějších usneseních o absolutoriu jsme se už zmínili o tom, že by bylo důležité o kvantifikaci chyb dosáhnout určité harmonizace. Eh, o tom jsme nedostali žádnou zprávu o tomto velkém projektu harmonizačním a proto bychom se rádi něco dozvěděli od účetního dvora i od vás, paní komisařko, do jaké míry jak daleko pokročil tento projekt. A to byla moje čtvrtá otázka. A teď pátá. Finanční nástroje. Jako členka kolegia jste předložila Junckerův balíček, nebo alespoň jste předložila tu informaci oznámení o tom balíčku. A teď se samozřejmě těšíme, když se podíváme na regionální politiku s finančními nástroje. Chceme vědět, jak to bude fungovat teď. Mě zajímá, jestli jste se sama k tomu přihlásila ke slovu na kolegiu a za to tam nesla své zkušenosti s těmi nástroji, které já zrovna nepovažuji za vzkvétající a jaká byla eventuálně reakce. Vím, že nelze jaksi dávat nějaká, prozrazovat, co se děje na kolegiu, ale bylo by pro nás důležité dovědět se, zda komise sama bere na vědomí své vlastní zkušenosti nebo zda to budeme muset vyřizovat my. To byla moje pátá otázka a moje šestá otázka, to je otázka účinnosti, efektivity. Účetní dvůr ve své zprávě říká, že spen, eh, eh, nakládání peněz je důležitější než eh, výsledky, ale my přece se vždycky ptáme, jaké peníze, kolik, ale proč a na jaké projekty. Mně se jedná o to zaměření se na ty peníze, které se vydávají. Asi je to problém, který máme všichni. <coughs> Pardon, vy teď říkáte, že bychom se měli zaměřit na výsledky, ale já si tak trochu nedovedu představit, jak by to mělo být a vypadat, protože tady spíš se zaměřujeme na to vydávání prostředků a možná mi to můžete vysvětlit. Děkuji vám tedy mnohokrát za vaše obšírné zpravodajství. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, možná, že eh, byste mohla odpovědět na tyto otázky. Eh, možná, že jste spokojená s tím, kolik jich bylo. Děkuji. Děkuji vám, já eh, velmi ráda odpovím, protože vím, eh, že vás to zajímá a nás eh, rovně, samozřejmě také. A není to nic, co by se týkalo nějakého konkrétního členského státu, jsou to věci, které se mění rok od roku. Je pravda, že jsou tady určité problémy, které vykazují eh, vysokou, vysoké riziko, včetně těch zemí, eh, které se zmiňovala, včetně té, ze které pocházím já. Jak eh, také víte, my jsme přerušili platby v okamžiku, kdy se vyskytly problémy. A z toho titulu vás mohu ujistit o tom, že žádné výjimky eh, se dělat nebudou. Já se považuji za vyslankyně celého toho regionu v rámci komise. Myslím si, že je to v zájmu všech členských států, abychom zajištili, že všechny programy budou eh, prováděny správným způsobem. A my chceme také se všemi těmi programy nakládat stejným způsobem. Také jsme podpořili um, orgány členských států, pokud neměly dostatečné kapacity. Je evidentní, že některé státy potřebovaly eh, pomoc s tím administrativním eh, zvládáním a zpracováváním projektu. A my si uvědomujeme, že tady kolikrát se vyskytuje nejvíce problémů, takže proto jsme se rozhodli pomoci těm čínským státům tu administrativní kapacitu zvýšit. Možná, že eh, to je ještě důležitější než ty částky, které vlastně tomuto regionu jdou. Eh, veřejné zakázky a státní pomoc eh, jsou příčinou největšího počtu chyb, ale je to spíše kvůli neznalosti pravidel nebo jsou to pokusy o e, podvody, ale ty představují pouze 0,5 celkového počtu, což je údaj, který máme od účetního dvoru a od OLAFu. U těch často se opakujících chyb jsme se v tom e, současném finančním období snažili e, zvýšit e, paušální Eh, míru korekce. Zavedli jsme tedy novou míru a snažili jsme se to aplikovat i zpětně. A je důležité se podívat na ty programy, které jsou spojeny s vyšším rizikem a tam mít specializované pracoviště, které pomoc, pomůže danému členskému státu odstraňovat ty největší slabiny. Druhá otázka Eh, ta se týkala těch rozdílů v zacházení. Já jsem před okamžikem hovořil o tom, že máme různá opatření a různé metodologie, které slouží k měření chybovosti. Vy určitě víte, že určité nedostatky se vyskytují. A v regionální politice jde hlavně o to, že se musíme spoléhat o um, práci členských států a o ty o to zkoušky nebo e, testy na první úrovni. Téměř třetina z těch chyb by mohla být e, odstraněna, kdyby eh, to na této první úrovni eh, řídící orgány prováděly správným způsobem. Potom musíme aplikovat eh, finanční korekce, ale musíme také požádat po členských státech, aby zlepšili své řízení. Řada programů je k řadě programů byly vysloveny výhrady, a my tam budeme sledovat eh, tu míru chybovosti v budoucnosti. První úroveň kontrol tedy nefunguje v řídících orgánech tak, jak by eh, to mělo. A to už jsem říkal v odpovědi panu předsedovi. Musíme tedy přijmout opravná opatření, která to zlepší. My nabízíme pomoc a podporu s tím zaváděním, ale více než jedna třetina těch chyb, o kterých se teď diskutuje, eh, mohla eh, být eh, odstraněna ještě předtím, než byly tyto výdaje certifikovány. Co se týče toho společného přístupu k posuzování, tady si myslím, že bylo dobře, kdyby Evropský parlament Eh, požádal o dialog. Možná, že bychom potřebovali prostředníka mezi komisí a účetním dvorem, protože my si myslíme, že tyto rozdíly v metodologii mají velký dopad na zjištění chybovosti. Podle nás je důležité, abychom diskutovali o tom, jak mají být provádění e, korekce. Účetní dvůr se zabývá e, těmi informacemi, které přijel v určitém okamžiku, což nemusí být nutně ten stejný okamžik, kdy my provádíme svůj audit. A my teprve poté, co dostaneme zprávu účetního dvora, tak do toho vstupujeme a nařídíme určitou míru korekce, která už ale zase může se zakládat na jiných informacích. A mohl bych, mohl bych vám také uvést eh, příklad, kdy eh, se různým způsobem posuzují chyby. Některé chyby jsou více nebo méně závažné. V Řecku máme třeba v jednom programu 100% chybu, kde vůbec nebyly dodržovány požadavky o eh, zveřejňování eh, údajů během 48 den. Tam jsme aplikovali korekci ve výši 5%, ale eh, účetní dvůr nařídil korekci 100%. Přitom 75% těch chyb nemělo žádný finanční dopad, takže z našeho pohledu eh, přičemž samozřejmě chceme, aby věci probíhaly zákonným způsobem o všech transakcích, ale pokud jde o to, že ty solární panely byly nainstalované nebo že ta jejich velikost nebyla správná, tak jsme aplikovali míru korekce 15 nebo 20 ale účetní dvůr eh, eh, vždycky požaduje buď eh, nulovou nebo 100 korekci. Máme příklad projektu ve Španělsku, kde všechno funguje, ale i přesto účetní dvůr měl pocit, že měla být zohledněna lepší nabídka a že někdo jiný měl vyhrát ve výběrovém řízení, ale z našeho pohledu byl projekt úspěšný, přinesl výsledky, my jsme tam aplikovali pětiprocentní korekci a ve zprávě účetního dvora, přestože cíl byl splněn a projekt byl funkční, tak požadují 100% korekci, protože mají pocit, že výběrové řízení neprošlo neproběhlo tak, jak mělo. A my doufáme, že Evropský parlament by mohl iniciovat um, um, nějaké setkání všech institucí, které na to mají zájem, tak abychom se dopracovali k společnému řešení uh, těchto problémů, protože ty zájmy máme všichni stejné. My bychom se rádi zaměřovali na výsledky a byli bychom rádi, kdyby míra chybovosti byla validována jak účetním dvorem, tak členskými státy. Členské státy s námi souhlasí v tom, že bychom měli aplikovat korekce, které budou zohledňovat eh, ty konkrétní okolnosti, zejména u víceletých finančních programů, kde jde o velké pro infrastrukturní projekty, eh, které kolikrát eh, trvají celých sedm let a tam se člověk určitým eh, chybám nemůže vyhnout, ale ty chyby je možné napravit a my hledáme způsob, který by mohl certifikovat i účetní dvůr a přitom také zohlednil tu kapacitu pro provádění těchto korekcí. Děkuji. Um, Mrs. Gressler points out to... mm, mm, paní Gressler se vyjadřovala také k finančním nástrojům. Je to užitečné, pane Balko? Ano, samozřejmě je zdvořilé odpovědět na všechny otázky, jestliže mě paní Gresle vyzvala, abych se vyjádřil k číslům a k různým odhadům chybovosti, které my poskutíme v výroční zprávě, které se liší od komise. U komise je to 2,8 a 5,3 a náš odhad byl 6,9. Takže bych to měl vysvětlit této souvislosti bych rád citoval to, co zde už dnes zaznělo. Po jiné příležitosti pan Gajer řekl, že čísla jsou pro auditory a výklad je na politicích. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom vám měli pomoci a měli bychom vám pomoci jako europoslanců s výkladem těchto čísel. Vítám to, co řekla paní komisařka ve svém úvodním projevu, když řekla, že se snažíme najít společná řešení pro mnohé otázky a že bychom rádi harmonizovali mnohé. Jak paní komisařka úvodem řekla, tak jde o vzorky na různé úrovni a netýkají se nezbytně těch stejných transakcí, pokud je to vzorky, které používá účetní dvůr a komise. A kromě toho jsou tady také rozdíly eh, finančních oprav a kvantifikace chybovosti u eh, zadávání veřejných zakázek, což z části vysvětluje také různý přístup, eh, tak jak to vysvětlila paní komisařka. My se snažíme to spolu s komisí vyřešit Zřídili jsme pracovní skupinu, tak abychom zajistili větší sladění, větší soulad u metodiky mezi našimi dvěmi institucemi. A pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak eh, já bych předal slovo kolegovi Lazarovi, Lazarusovi, aby eh, nám vysvětlil za jak se věci mají a abychom napomohli výkladu čísel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, panu Balkovi za to, že mě vyzval, abych se vyjádřil k této otázce. Otázky harmonizace jsme řešili v absolutoriu v Evropském parlamentu z roku 2012 a konkrétně zadávání veřejných zakázek eh, u absolutoria za rok 2010, pokud se nemýlím. s ohledem na tuto skutečnost, jakžto odpovědná osoba za otázku zajištění to mohou vypustit z pracovního stavu, který máme s komisí, nebo ne. Nemusím také. Ale parlament nás eh, požádal, abychom to řešili u usnesení o absolutoria, o sdělení absolutoria a nejenom u veřejných zakázek, ale takových jiných uh, témat. A A je to věc, kterou řeším a zavázala jsem se, že příští rok, až paní Kretu předstoupí před vás, tak už takováto diskuze neproběhne. Ale Měl bych také doplnit, že nesouhlasím plně s některými otázkami nebo tématy, které zde zazněly k výpočtu chybovosti ze strany účetního dvora. To nejenom u eh, veřejných zakázek, ale také finančních oprav a tak dále. Nemyslím si, že bychom to měli řešit na tomto fóru. ne v této fázi. Závěrem, myslím si, že příští rok to bude mnohem lepší a myslím, že se budeme schopni vyhnout tímto konkrétním nebo specifickým argumentům mezi komisí a mezi účetním dvorem a že se budeme schopni zaměřit potom na důležitější otázky. Děkuji. Děkuji oběma za odpověď, bylo to užitečné. Paní komisařko, mohla byste ještě odpovědět paní Gresle na otázku těch finančních nástrojů? Eh, paní Gresle, se omlouvám, že jsem zapomněla vám odpovědět. Jak jste už řekla, tak šlo o novinku eh, v tom novém programu období do roku 2007. A mnohé členské státy měly problém pochopit, jak tento finanční nástroj použít. Eh, tyto finanční nástroje schromažďují eh, jak soukromé, tak veřejné zdroje. A ne všechny členské státy viděly, jak tento nástroj použít, ale mě velmi potěšilo, že jsem viděla, že některé země, například eh, Francie, byly úspěšné oblasti byli maximálně úspěšní, takže se ukazuje, že to možné je. Ale samozřejmě pro některé členské státy eh, je nutné jim poskytnout více času. Bude jim to trvat déle. To, co jste říkali k plánu komisaře Junkra, tak máme 28 ministrů pro regionální politiku a ti se velice obávali, že tento investiční plán Um, sebou ponese škrty pro regionální politiku, ale my můžeme říci, že naopak eh, to bude naší prioritou. Bude to pro nás další příležitost, stejně jako pro členské státy, aby eh, realizovali investiční plány. K otázce finančních nástrojů. Některé členské státy nevěděly, jak eh, používat tyto finanční nástroje, jak je používat řádně. Naopak některé jiné členské státy v tom byly úspěšné. Některým členským státům se podařilo získat ještě více prostředků. A na období 2014 až 2020 pokud regiony členské státy za spolupráci s námi vynaloží dostatečné úsilí na to, abychom opravdu pochopili ten nový eh, rámec, který je rozsáhlejší, tak dosáhneme lepších výsledků, protože nový rámec nabízí flexibilnější varianty a nové prostředky pro eh, implementaci. Pro toto nové období 2014 až 2020 je zejména důležité to, že máme tématické cíle. Eh, že máme povinné hodnocení ex ante pro úplně všechny finanční nástroje a Další věc, která bude velmi užitečná, je, že platby, které půjdou přes finanční nástroje, budou um, probíhat přes plátky, které se vážou na uh, výkonnost, na výsledky těchto finančních nástrojů a tím pádem se vyhneme situacím, které jsme řešili v minulosti, kdy mnohé členské státy dali stranou finanční prostředky, protože potřebovali nějakou hotovost pro použití uh, finančních nástrojů. A nám je jasné, že potřebujeme lepší dialog k tomuto tématu, to znamená lepší dialog ve věci finančních nástrojů. Protože byť to pro minulé období bylo novinkou, to znamená 2007 až 2013, tak chybí dostatečné znalosti, ale je zde velká motivace. Subjekty jsou hodně motivovány, když si uvědomí, že mohou eh, znásobit své prostředky. Takže je zapotřebí poskytnout více informací, nejenom jak tyto zdroje využít, ale jak eh, také jsou využívány tyto finanční nástroje. Děkuji. Děkuji, pan předseda. Já bych dal rád příležitost zástupcům politických skupin, aby eh, položili otázky. Budu vás vyzývat jeden po druhém, byť nevím, jestli jste tady všichni, ale eh, začneme i EPP, je tady zástupce EPP. SAD, stínový zpravodaj, pan Liberacký.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 paní komisařka Kretu a celá komise neodpovídají za rozpočet 2013, jenom nám podávají zprávu o tom, co se stalo a je naší, naším úkolem, naší rolí, abychom přistoupili k této věci aniž bychom věc nějak identifikovali, ale můžeme zahájit diskuzi o tom, jaká je situace, co můžeme udělat a co musíme udělat. A také s ohledem na eh, prohlášení komise ohledně jejich plánů. Nicméně, abychom řekli věci jasně, chybovost z formálního hlediska, to znamená z účetního hlediska, je klíčová, je velmi důležitá, představuje eh, východisko a předpoklad. A zatím je eh, chybovost neuspokojivá, pokud bychom měli vydat eh, kladný posudek o, o výkonnosti a výsledcích evropských fondů. A také se to týká regionální politiky jako takovou. Protože mm, regionální politika úzce souvisí s eh, tím, jak se vede regionům, do kterých ty prostředky plynou. A nám jde o to, aby se jim vedlo dobře a to je ten cíl. A neměli bychom ale dělat chyby. mám dojem, že v této fázi činíme závěry na základě toho, co se stalo v minulosti a snažíme se potom eh, aplikovat tyto závěry pro následující roky a pro další programové období, tedy pro další finanční rámec. Z formálního letiska tedy veškerá doporučení a jsem, vycházejí ze chybovosti a já jsem za to rád. Nemyslím si, že bychom měli uplatňovat úplně stejnou metodiku u komise účetního dvora a stejné načasování. Vůbec mi nevadí, že eh, účetní dvora komise přišly k jiným číslům chybovosti. Znamená to pouze, že realita je stejná, ale mm, díváme se na ní z různých aspektů. A můžeme pak doplnit další určující faktory, tak jak na to poukazuje například účetní dvůr. Byť například komise některé věci nechce mm, řešit nebo poukazovat, a já si myslím, že dobrá spolupráce, dobré fungování je to, co je eh, nejdůležitější. A eh, interinstitucionální skupina, která je zaměřena na, ehm, na fungování fondu pod vedení paní Korkievy, začne fungovat a v tomto smyslu je důležitá oblast veřejných zakázek. členských státech se často vychází pouze z kritéria minimální ceny a proti tomu bychom měli vznést námitky a proto jménem naší politické skupiny bych rád vyjádřil um, podporu tomu, jakým směrem naše diskuze eh, jde a dovolte mi, abych také naformuloval otázky. Na základě zprávy se ukazuje, že slabiny jsou ve fungování řídících orgánů managing authorities, jak jsem jim říká. A tady je slabina mezi tedy vnitrostátním orgány a e, možná, že dochází k e, nadměrné regulaci nebo chybí porozumění věcem. Takže v případě nadměrné regulace je třeba věci zjednodušit. A mě by zajímalo, do jaké míry je zapotřebí věci zjednodušit ze strany komise a do jaké míry komise řeší také právě potřebu zjednodušit postupy a procesy, které jsou uvalovány ze strany členských státech, států, protože musím říct, že polovina regulace, která probíhá, přichází ze strany EU, ale druhá polovina, možná to je dokonce víc, je regulace, která vychází z členských států, to znamená je ovalovaná pouze na úrovni členských států. Členské státy se tak eh, zbavují odpovědnosti a eh, přenášejí na eh, příjemce, zejména malé příjemce takže ty náklady na získání prostředků jsou výrazně vyšší, než by mohly být a mnozí příjemci si potom řeknou, že riziko je příliš eh, vysoké a že to nestojí za to eh, žádat a ucházet se o finanční prostředky z EU fondů. Takže jaká opatření máte v úmyslu nebo v plánu na zlepšení této situace? Potom otázka eh, spolufinancování projektů u financování z ERDF. Jaká je evropská předná hodnota u Fondu rozvoje venkova a jaká je míra výkonnosti? Odkud přichází předná hodnota jak to funguje v praxi? Já jsem se toto otázkou pozorně zabýval a poslouchala jsem vás a vy jste říkala, že členské státy vynakládají prostředky, pak jste se opravila, že eh, členské státy investují prostředky a opravdu by mělo jít o to, že eh, bychom měli prostředky investovat, nikoliv je jenom vynakládat. Na závěr jsem opravdu rád, že probíhá tato diskuze, že se tak děje dnes a myslím si, že za to vděčíme také vám. Děkuji. Komisne? Paní komisařko? Děkuji. Jak víte, moje první oficiální návštěva vedla do Polska, protože Polsko je stát, kam převádíme 20% prostředků z rozpočtu a proto jsem tam jela. A máte pravdu v tom, co jste říkal. Nejprve co se týče výkonnosti. Víte, že regionální politika se diskutuje i na tomto e, výboru. Nicméně my jsme politici a víme, že ty prostředky od evropských daňových poplatníků by měly být využívány na snižování rozdílu mezi regiony. A chceme e, podobně snižovat rozdíly, které jsou v rámci členských států. A já jsem o tom diskutovala s polskými orgány a říkala jsem jim, že by se měli snažit nasměrovat tuto pomoc také do jiných regionů, než jenom do Varšavy, protože jde o zlepšení života co nejvíce lidí, aby ty výsledky byly vidět eh, všude. A já si myslím, že i ta nová nařízení nás eh, nutí, abychom se zaměřovali především na výsledky hlavně, ale naší povinností se zamyslet nad tím, na co by ty prostředky mohly jít. Hovoří se tady jenom o chybovosti, ale mohli bychom se bavit také o tom, kolik pracovních míst vytvořily ty projekty, jak přispěly k hospodářskému růstu a tak dále, protože ty prostředky se nevykládají samoučelně. A víte, že české státy chtějí, abychom urychlili rozhodování o celé řadě projektů. A také si nemyslím, že Evropská unie eh, má ambice eh, podpořit inovace a proto by ty prostředky neměly jít jenom na nějaké eh, lázeňské zařízení nebo na kadeřnictví. Měli bychom se snažit o to, abychom podpořili co nejvíce originálních projektů. Musíme hrát projekty, které mají odpovídat tomu zadání a budou přinášet skutečně nové e, řešení. Víte, že v tom novém nařízení je řečeno, že do roku 2016 musí všechny členské státy prokázat e, konkrétní výsledky, kterých eh, dosáhli. A na základě toho se potom parlamentu má prezentovat zpráva. V té zprávě má být eh, uvedeno, kolik eh, z těch projektů vedlo k jakým výsledkům, které se ty státy stanovily. Až dosud jsme hovořili o teorii a teď jde o to, aby to členské státy převedly do praxe. Ráda bych vám eh, také byla, eh, byla bych také ráda, kdybych vám do konce roku 2016 mohla poskytnout ty výsledky. Já jsem hovořila o těch kontrolách na úrovni řídících orgánů, protože ta první kontrola je podle mě nejdůležitější. A myslím si, že pokud přijde včas a bude se bát konkrétními věcmi, tak může být velmi úspěšná, protože už tady je možné odhalovat určité slabiny a nedostatky a odstraňovat je. Protože v okamžiku, kdy jsou certifikovány platby pro komisi, tak se to řeší mnohem Eh, hůře a proto jsme také eh, pomohli s zakládáním těch specializovaných pracovišť, které by mělo být eh, mít kvalifikované pracovní síly pro toto posuzování. My se vlastně opíráme o práci 43 orgánů a máme jich tady asi 8, které pracují špatně z těch více než 80, které certifikují operační programy. V každém případě velmi přísné kontroly na té první úrovni jsou nezbytné a musíme najít správný způsob, jak zlepšit tuto první úroveň. Možná, že na základě diskuse členskými státy bychom mohli mluvit o jiných řešeních, než o tom, jak automaticky aplikovat finanční korekce také o to, jak vyslat signál tomu danému státu, že je tam něco špatně, že může dojít k pozastavení nebo úplnému přerušení eh, plateb u tolika a tolika programů, abychom zabránili eh, špatným výdajům. K tomu zjednodušování, na které jste se ptali, v tom novém nařízení jsme podle mě udělali všechno, co jsme mohli, abychom toho, dosa toho zjednodušení dosáhli. Diskutovalo se o tom také na kolegiu komisařů. Samozřejmě, že nemůžu hovořit eh, podrobně o tom, co se probírá na kolegiu, ale e, ta diskuze rozhodně není nová, ta už se vedla se všemi komisaři, kteří mají na starosti regionální fondy. Jsme o tom hovořili, a to zejména teď, kdy máme jednotné nařízení pro všechny strukturální a investiční fondy v EU. Má to na starosti místo předsedkyně Georgieva, dále paní Tyson, dále komisaři pro zemědělství a e, námořní, a námořní otázky, tak všichni tyto komisaři by měli mít eh, stejný postoj k těmto otázkám a mít stejný postoj ke spolupráci se čínskými státy na základě toho nového finančního nařízení, které teď obsahuje platná pravidla. Ale eh, jak regiony, tak členské státy musí eh, tomu zjednodušení na pomoci, protože i tady je přidávána kolikrát další vrstva byrokratičnosti. Kolikrát si lidé z českých států stěžují na byrokratizaci, ale kolikrát nic neudělali, aby je u sebe doma odstranili. Děkuji za eh, vaše odpovědi. Abychom teď trochu pokročili, tak bych eh, poprosil kolegy, aby byli trochu stručnější ve svých otázkách, poprosím je ostatně, aby byli stručnější ve svých odpovědí. Je tady někdo za EKR? Asi ne za ALDE. Předání slova a děkuji za um, příjemnou diskuzi. Já nebudu dlouho mluvit, já mám tady pár témat, uh, jenom tři takové velké okruhy. Uh, a které bych chtěla zmínit, a možná tady budou dotazy, některé dotazy tady už zazněly, některé odpovědi částečně zazněly. První velká oblast pro mě jsou kontrolní systémy a já tam vidím tedy dvě ty úrovně. Jak říkám, některé odpovědi už zazněly, nebudu to brát přímo jako dotaz, protože si myslím, že by to bylo potom na další dobu. Za prvé, já vidím jako jeden z největších problémů kontrolních aktivit v rámci strukturálních fondů multiplikaci jak na evropské, tak na národní úrovni. A navíc mám pocit, že někdy požadavky jednotlivých kontrolních autorit od Evropského účetního dvora přes DG Regio, řídící kontrolní orgány na úrovni členských států, finanční úřady v členských státech nebo úřady pro hospodářskou soutěž se vzájemně odlišují a mnohdy jsou i vzájemně protichůdné. A e, chtěla bych tedy mm, Mm, ten dotaz směřoval spíše jako rada do budoucna. Myslím si, že DG Regio by se tím mělo zabývat a připravit alespoň komunikaci pro provádění kontrolních aktivit tak, aby vytvořili nějaký sladěný systém a ne, ne někdy neřízený chaos. Eh, druhá, druhý bod k těm kontrolním systémům eh, bylo to zmíněno i paní zpravodajkou, jsem za to moc ráda, že se na to zaměřuje. Já si myslím, že se musíme více zaměřit na eh, naplňování pravé podstaty existence kohezní politiky. Eh, protože, jak to vidím, čistě teoreticky může existovat projekt, který je po formální stránce naprosto v pořádku, určitě naprosto transparentní, naplní veškeré ukazatele výstupu, ale jeho reálný význam pro konvergenci a růst je nicotný či, či nulový. Takže můj dotaz směřoval tam, zda eh, se váha tohoto zcela klíčového úhlu pohledu eh, zaměření na výsledek a dopad nějak změní a jestli se změní, tak jakým způsobem eh, v budoucnu. druhá velká oblast pro mě tady jenom velmi mm, rychlý dotaz a spíš takový, takový zvědavý a, a možná trochu provokativní je otázka chybovosti. Když si téma chybovosti představíme jako matici, na jedné straně máme členské státy, eh, takže si říkáme, kdo chybuje, jak chybuje, kdo chybuje víc, kdo míň. Na druhé straně máme oblasti, konkrétní projevy, kde se ta chybovost vyskytuje. Tak já bych si představovala ještě třetí osu, která je orientovaná na úmysl. A tam bych si to rozdělila jako nešťastná náhoda, neúmysl, úmysl, cílená organizovaná kriminální aktivita tak by mě zajímalo ze strany DG Regio, jaké výsledky byste z takto skonstruované matice eh, vyvodili, když by se tam přidala ještě tahle třetí osa, dívali bychom se na tu chybovost i z pohledu úmyslu, eh, jakou byste si z toho, jaký byste si z toho vyvodili závěr. A můj poslední velmi jednoduchý dotaz směřuje na spolehlivost dat. Ehm, indikátory uvedené v operačních programech v jednotlivých členských státech nejsou vždy úplně objektivně dohledatelné ze zdrojů národních statistických úřadů, případně Eurostatu. Chtěla bych tedy vědět, jaká je z pohledu Evropské komise činěna cesta, jestli existují nějaké guidelines k tomu, aby všechny indikátory operačních eh, programů byly systematicky a objektivně sledovány národními statistickými úřady, případně Eurostatem. Děkuji moc. Snažila jsem se být stručná. Too bad. Um, commissioner, please. Paní komisařko, prosím. Já to eh, chci teď říct je velmi slušně, protože jsem možná příliš dlouho předtím. Možná, že by bylo dobře dát slovo také našemu generálnímu řediteli, panu Defovi. který má na starosti tu každoroční zprávu o pracovní činnosti a řada věcí, které tady byly teď řečeny, by měly spíše na adresu eh, DG Regio. Samozřejmě mohu říct, že účetní dvůr je nezávislý orgán. Vy jste hovořila o tom, že máme různé metodologie. Já nevím, jestli je to úplně špatné, ale mohli bychom se zeptat eh, odborníků, proč to tomu tak je, že si například někteří myslí, že jejich metodologie je lepší než naše. Oni se kolikrát sami nezhodnou na tom, co je lepší, ale rozhodně by bylo dobře, abychom vzali při provádění těch korekcí tyto zkušenosti. Víme, že ty chyby se vyskytují, mají určitou strukturu a možná, že bychom měli aplikovat eh, nějakou míru flexibility při provádění těch korekcí, aby to nebylo vždycky buď 0 nebo 100%. I u těch paušálních korekcí Samozřejmě eh, to orienta, ta orientace na výsledky, to jsem říkala eh, naprosto účelně, měli bychom se si připomenout, že ty regiony a občané v těch regionech mají určité potřeby a tam bychom měli směrovat ty výdaje. To je úplně nejdůležitější cíl. Nám by mělo hlavně to zlepšení života lidí, životní úrovně obecně v daných regionech a snažit se odstranit nebo snížit ty rozdíly mezi jednotlivými regiony v Evropské unii. A možná, že náš generální ředitel by mohl eh, vám dát více těch technických podrobností eh, k tomu, na co jste se ptal. Thank you. If I, if I may, chair. Um, thank you very much. Děkuji eh, vaším svolením, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil k, opět k absolutoru za 2013 tady na výboru. Paní poslankyně se zmiňovala o těch různých úrovních kontrol a auditů, které se provádějí a samozřejmě ty vaše obavy jsou naprosto správné. Jde o to, jak zajistit to, aby si neprořeči, neprořečili, aby byly propojené spolu. A to určitě přichází v úvahu, když se podíváte na úroveň členského státu, kde máte ty řídící orgány, certifikační orgány a další, a potom ještě nahoře máte komisi, která by to měla eh, kontrolovat, kontrolovat eh, přesněji tedy aplikaci eh, přijaté právní úpravy a má poskytovat určité pokyny, tak aby celá ta pyramida, jak je popsána v té zprávě o jednotném kontrolním přístupu od účetního dvora, aby ta celá ta pyramida fungovala v souladu. A samozřejmě bychom se také měli co nejvíce snažit vyhnout dvojímu kontrolování stejných věcí. My také velmi úzce spolupracujeme s účetním dvorem, Určité odlišnosti v těch metodologiích samozřejmě mezi námi existují, ale jinak si myslím, že všichni máme stejný výklad eh, nařízení a chci, abych paní poslankyně ujistit o tom, že jak eh, na straně komise a členských států se všichni snažíme eh, dodržovat kompetence jednotlivých aktérů a snažíme se spolupracovat třeba s účetním dvorem, co nejvíce to jde. Samozřejmě máte pravdu v tom, že řádnost a zákonnost nejsou ty úplně nejdůležitější věci, které vedou k výsledkům. Na druhou stranu se ale asi všichni také zhodneme, že daňoví poplatníci očekávají, že prostředky Evropské unie budou vynakládány v souladu s pravidly a se zákony. Takže ideálně bychom se měli dívat jak na výsledky, tak i na ty na principy zákonnosti a řádnosti. A tady jde hlavně o to, aby nedocházelo ke zbytečným nebo nadbytečným pravidlům a dalším požadavkům. A proto je tak důležitá ta iniciativa na zjednodušení pravidel, o které pořád paní komisařka. Vy jste hovořila o tři, třech úrovních eh, chyb. Když se podíváte na zprávu generálního ředitele, tak tam můžete ke každé úrovni najít informace, stejně tak tam můžete najít jaké chyby jsme kde našli, můžete tam najít eh, víceméně stejné věci jako u zprávy účetního dvora, jde tam o tu způsobilost nákladů, eh, veřejné zakázky a tak dále. A prakticky tam, kde nemůžeme eh, vydat prohlášení o spolehlivosti, tak tam se můžete podívat na tu povahu té chyby nebo té špatného postupu, která se tam objevuje nejčastěji. Takže u každého členského státu můžete najít informace o to, to se týká té druhé demence a ta třetí demence, to souvisí e, s tím úmyslem, tam už by to samozřejmě byly případy podvodu, protože pokud máte úmysl eh, zneužít ten systém, zneužít těch prostředků k jiným účelům, tak jde o podvod. A v této souvislosti, jak už říká paní komisařka, pokud je odhalen nějaký podvod, tak eh, to tvoří opravdu jenom velmi malou míru. Je to pod 0,5 Takže eh, tolik jenom k těm kritériím na těch třech úrovních, o kterých jste hovořila. Když eh, máme na mysli ukazatele, tak eh, v tom novém finančním období do roku 2014 do roku 2020 dojde k velkému pokroku, protože tady budeme mít nový systém ukazatelů, ale samozřejmě, že ty odkazy na oficiální údaje Eurostatu jsou důležité. To by také mělo vést ke zlepšení spolehlivosti dat, která se používají pro naše měření výkonnosti. A doufám, že jsem tím zodpověděl na vaše otázky. Vreau doar să vă mulțumesc foarte mult și... Uh, Já bych ráda poděkovala a také doplnila, že pokud je o nás, tak veškeré údaje, které máme, tak ze všech vyplývají, že, vyplývá, že jde o procesní chyby, které jsou dány nesouladem s nařízením. Ale opravdu, pokud jde o nás, tak většina z těchto chyb nijak nespochybňuje konečné výsledky toho projektu. například u dálnic, mostů a tak dále. To, všechny mosty, dálnice jsou vybudovány, vystaveny a stojí na konci. Ale během toho procesu stavby dochází k chybám a komise potom požaduje eh, navrácení prostředků, které nebyly vynaloženy v souladu se všemi podmínkami nebo pravidly. Nicméně bylo dosaženo cílu a to platí pro většinu chyb, které jsme zjistili. Děkuji. Ehm, zástupce zelených, pan kolega Šoltes. Tisto, kar jsme slyšeli doslej, eh, bo zelo pomembno. Děkuji vám. Doposud jsme slyšeli informace, eh, které naši práci do budoucna podstatně ovlivní. Myslím si, že teď bychom se e, měli zaměřit do budoucnosti na to, že veškeré zprávy od auditorů, od našich vážených kolegů, e, se zaobírají hodnocením stavu e, minulého. A domnívám se, že je potřeba aby i na komisi se uvažovalo o budoucnosti. Již jsme hovořili o tom, že v novém období budeme používat přístup zaměřený na, na výsledky a cíle z rozpočtu a mně se jeví jako velmi důležité, že bychom se v budoucnosti měli vyhnout chybovosti nebo ji alespoň snížili. Uh, ale to je přeci rovněž, eh, a tady je úloha preventivní, preventivní úloha pro komisi, ale i no, protože komise by měla do členských států vnést tu myšlenku, lépe řečeno tu iniciativu změnit uvažování, eh, pouhé formálnosti, formální, dodržování formálních postupů je samozřejmě důležité z hlediska dodržování zákonnosti a správnosti, ale rovněž je důležité skutečně se soustředit na ten cíl a dosažení výsledku. Je důležité, aby členské státy se připravily na tuto funkci, aby se řeklo, o kterých indikátorech bude řeč, jak se budou měřit dosahované cíle, jaká metodologie se bude používat a v souladě s novými pravidly, co lze očekávat z hlediska působení národních auditorů i evropských auditorů, co bude pro ně nejdůležitější eh, je pro odstraňování problému. A myslím si, že problém je vždycky, když se hovoří o používání evropských peněz. A já navrhuji následující. Když Evropský účetní dvůr a komise vytvoří ono pracovní skupinu, která se bude eh, za bývat využíváním veřejných eh, prostředků. Mm, eh, ve smyslu dodržování balíčku směrnic, které jsme přijali, aby vznikla určitá příručka Evropské komise pro členské státy týkající se používání evropských prostředků. Jak co nejlépe tyto využívat a vždy tady hovoříme o evropské úrovni, a je třeba preventivně používat takové metody, které jsou nezbytné při našich snahách snížení míry chybovosti, abychom co nejefektivněji využívali zdroje. Děkuji. Mulțumesc foarte mult, uh, uh, sigur. Děkuji. Jako Ehm, bývalý předseda účetního dvora ve Slovensku máte samozřejmě mnohem více zkušeností v této oblasti než my. Ehm, za prvé, nemyslím si, že bychom mohli lépe ukončit tuto diskusi než tím, že se zaměříme na budoucnost. V konečném důsledku totiž to je právě cíl této zprávy. Cílem je zlepšit věci do budoucnosti. Ehm, jsem ráda za vaše připomínky k prevenci, a ráda bych vás informovala o tom, že Evropská komise eh, zajišťuje pro regionální a lokální orgány pokyny a školení a odbornou přípravu, a to ve všech fázích implementace programů. Já osobně jsem opravdu přesvědčena, že takováto výměna postupu bude fungovat. Mám v tom velkou důvěru protože si myslím, že mnohé členské státy, které měly pozdější které přes později přistoupily eh, k EU, tak eh, mají méně informací, nevědí u některých věcí, jak postupovat a proto opravdu bych chtěla apelovat na výměnu dobrých postupů, protože to je velmi důležité. Podíváme-li se na země jako například Rumunsko nebo Bulharsko, tak eh, Eh, mohou navštívit eh, Belgii nebo Německo a vidět, jak eh, se postupuje v Německu nebo v Belgii. Můžeme mít také dialog na akademické úrovni, na úrovni nevládních organizací, protože různé země mají různou kulturu, ne ve všech se tradičně využívá dialog a myslím si, že spoustu věcí se od sebe navzájem můžeme naučit. Co se týče příručky pro veřejné zakázky, tak eh, si myslím, že by bylo výborné, kdyby moji kolegové eh, z generální ředitelství RICHO, respektive kolegové říkali, že tento, mm, tento manuál již existuje, ale my bychom ho měli eh, více propagovat, tak aby bylo opravdu využíváno. To přesně je slabina Evropské unie. My investujeme spoustu peněz, spousta věcí vzniká na základě evropských eh, prostředků, ale často nikdo o těchto výsledcích neví. Takže manuál, průvodce pro veřejné zakázky existuje a my bychom měli najít způsob, jak ho lépe šířit, tak aby lidé, kteří z něho mohou těžit, tak aby opravdu tak činili. Všem vám děkuji za připomínky. A jsem přesvědčena o tom, že v následujícím eh, roce a letech budeme spolupracovat na zlepšení situace. Jak se k tomu už vyjadřoval účetní dvůr. Paní komisařka, na závěr jenom děkuji. Pan předsedající, omlouvám se ještě zástupce skupiny GUE. Ik moet eerst toch een formeel punt maken, want hoe dierbaar mij de groenen ook zijn, bij de nieuwe legislatuur wordt de volgorde even omgedaan. Mm, jedna formální připomínka. Mm, myslím si, že nejdříve by měl vystoupit GUE a potom zelení. A to jenom čistě formálně na úvod. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za její vysvětlení a také za přípravu na eh, toto zasedání. Začnu nejdříve důležitějšími věcmi a myslím si, že v tomto smyslu to nejdůležitější v oblasti regionálních fondů a regionálního rozvoje je to, že bychom si mohli ušetřit spoustu práce, kde bychom byli schopni se zaměřit, a tady navazuji na to, co říkala paní Gresle, kdybychom mohli být eh, zacílenější. V členských státech často um, je, jsou prostředky, které je možné vynaložit, ale v některých zemích, například v mé, v Nizozemsku, jsme čistými přispěvateli do rozpočtu EU a posíláme tedy peníze do Bruselu a e, přejeme si potom prostřednictvím programu a projektu získat alespoň část e, prostředků na zpátky. Ale já si nemyslím, že takto bychom měli přemýšlet. Já si myslím, že bychom měli přemýšlet o evropské přidané hodnotě těchto projektů. A to je věc, na kterou bychom se měli zaměřit. To znamená, to vynakládání prostředků by mělo být zacílené. A pokud se tak neděje v členských státech, tak si myslím, že bychom minimálně, minimálně mohli eh, se rozhodnout o nějakém zacíleném přístupu nebo režimu. V jednom regionu Nizozemska, Zélandu, byla taková palačinkárna, mm, která byla financována v rámci jednoho projektu, který má prospět ekonomice tohoto regionu. Nicméně v tisku Ehm, byla Evropská unie za takovéto věci kritizována, že poskytuje prostředky na palčinkárnu. Takže i v případě, kdy eh, máte přístup, který je opravdu zaměřen na výsledky a požádáte členské státy o ehm, zpětnou vazbu, o právy, tak eh, vám řeknou, podívejte se, co děláme pro rozvoj. A proto si myslím, že bychom měli přemýšlet také o inovacích. To znamená nejenom tom zacílení, ale také o inovacích. A nejlépe tak můžeme učinit, když budeme spolupracovat, tak aby mm, došlo k tomu, že to nebude prospěšné jenom pro jedno členského stát, pro jeden členský stát, ale také pro ostatní. Mm, existují také ještě další problémy, například je to mm, propojení evropské a vnitrostátní úrovně. členské státy předkládají národní programy, kde podrobněji konkretizují, eh, na co je zapotřebí vynaložit prostředky. A to je pochopitelné, pokud máte nějaký problém například ve městě s eh, městskou částí nebo hm, problémy v určitých odvětvích, tak můžete hm, předložit hm, programy, které budou řešit takovéto problémy. Takovéto problémy máme i v, takovéto programy máme také v Nizozemsku. Já si myslím, že to je mm, dobrý nápad, že můžeme takto uh, pokračovat v tomto přístupu a podporovat dobrou koordinaci i s komisí. Ale pokud se objeví problém s dalším administrativním břemenem, tak si myslím, že není možné, abychom na konci každého roku řekli, že e, máme problém, že členské státy uvalují další administrativní břemena. A na základě podrobných údajů od komise v tomto výboru diskutujeme o této tématice a měli bychom identifikovat Eh, kořeny tohoto dalšího eh, administrativního břemene, tak abychom eh, vypracovali pravidla nebo ustanovení, která tomu zabrání, tak aby k tomu nedocházelo. To znamená, potřebujeme podrobnější informace o tom, co konkrétně členské státy požadují a jaké požadavky uvalují na ostatní subjekty a vytvářejí tak další administrativní břemeno. Hmm, Evropské podniky často eh, řeší například dva, dvě sady administrativních formalit a eh, to břemeno na nich je příliš vysoké potom. Pak mám ještě praktickou připomínku. Mm, mám velký zájem o Nizozemsko a v odpovědi na otázku 23 se hovořilo o mm, jednom nizozemském orgánu. Myslím si, že je poměrně zvláštní. A viděla jsem to v odpovědi na předchozí otázku, že to nebyl problém jenom Nizozemska, ale u Skocka. A je tady problém u um, toho národného vzorku. A vytvoření nebo výběr takovéhoto mm, vzorku je problematický. A rád bych se vás zeptal, zda v případě těch vzorků, jak by měl takové, takovýto výběr vzorků probíhat jak můžete na jedné straně pracovat na základě klastrů a zároveň ale e, dojít k spolehlivé chybovosti. Mohli bychom k tomu dostat nějaké doplňující informace? Není mi jasné, jak mohlo dojít k zmatení nizozemských orgánů. Na závěr bych chtěl říct, že doufáme, že uší eh, kontakt eh, mezi institucemi eh, povede k vyřešení některých problémů, ale nevím, jestli tomu tak je opravdu. Paní komisařko? Mulțumesc și eu foarte mult și apreciez ceea ce a spus. Știți foarte bine că... Ano, já souhlasím s tím, co jste říkal, jak asi víte, podle nového nařízení je nejdůležitější inovace. Je to samozřejmě velmi obecný eh, pojem, který může zahrnovat eh, mnohé, ale co se týče té palačinkárny nebo nějakých lázní, třeba jak tomu bylo v Polsku, to jsou určitě věci, na které bychom se měli podívat eh, blíže v Polsku v jedné odlehlé vesnici, zrenovovali zámek, udělali z toho lázně a došlo tam k rozkvětu cestovního ruchu a teď ta vesnice je na tom mnohem více, takže ehm, to prospělo. Nevím, jestli všechny regiony se mohou najednou stát nějakým Silicon Valley, ale myslím, že ten smysl by měl být v tom, že se každý region zamyslí nad svými přednostmi a, a nevýhodami a snaží se to pak zúročit. Měli by najít eh, nějakou oblast, eh, kterou můžou dobře prodat, která eh, je odlišuje od ostatních. A co se týče administrativní zátěže, máte pravdu v tom, že musíme jednotným způsobem aplikovat pravidla. A co se týče toho nizozemského e, správního orgánu, e, o tom já přesně e, informace nemám. Možná, že náš generální ředitel by vám na to mohl odpovědět, možná i písemně, pokud budete chtít. A nebo ho požádáme teď. Ten nizozemský problém je následující. Oni tam mají čtyři programy. A mohou dělat vzorkování ze všech čtyř eh, programů společně. A tak to také udělali. A když zjistili, že chybovost eh, byla vysoká, tak se na to podívali program po programu a zjistili, máme vysokou chybovost pouze u jednoho z těch programů, všechny ty ostatní Eh, programy to bylo eh, nízké, ale statisticky vzato to můžete dělat pouze pokud máte určitý počet těch eh, transakcí, které prověřujete v každém programu. Soud jim potom řekl, že ta reprezentativnost může platit pouze, pokud eh, to udělali pro všechny čtyři programy společně. My jsme řekli, můžete si vybrat jeden a ten zbytek zase v těch programů musíte zkoumat eh, odděleně. A to je v podstatě vysvětlení. V podstatě to problém s metodologií vzorkování o tom, jak se to potom promítá do statistických údajů. Napřed to chtěli dělat společně, ale potom chtěli přistoupit na eh, jednotlivé programy a v tom byl ten problém. Pane de Jongu, možná, že pokud budete chtít ještě eh, něco k tomu, tak si to můžete bilaterálně s komisí písemně vyřídit. Eh, RD tady nikoho nemá, teď můžeme přejít na otázkám dalších členů. Můžete dát najevo, jestli budete chtít položit nějakou otázku. Gressler, So Mr. Perinsky first, please. Pan Perinsky první. Já mám tři nebo čtyři velmi stručné otázky. Paní komisařko, vy jste zmiňovala dvě usnesení Evropského parlamentu. V jednom šlo o obavy, že implementace kohezní politiky se výrazně časově spožďuje a to druhé usnesení se týkalo hodnocení v polovině období strategie roku 2020. A konkrétně u bodu 8 toho prvního usnesení je následující formulace, a sice, že parlament žádá komisi, aby ve světlu prodlení parlamentu prezentovala opatření, která zamýšlí přijmout um, co nejrychleji, aby to fungování operačních programů odpovídalo časovému plánu. Druhý, druhá formulace je bodu 9, eh, kde se říká, že parlament je znepokojen počtem nevyřešených eh, problémů a zdůrazňuje, důležitosti dosažení dohody na základě nových návrhů od komise do konce roku 2014, což souvisí s těmi neřešenými případy z předchozí období. A třetí formulace z tohoto usnesení se týká řešení následků toho opožděného začátku programu. Požaduje se tady, aby komise na základě výsledku jednání se snažila přijmout eh, usnesení nařízení, analyzovat dopady opožděného startu kozní politiky pro období 2020 a předložit doporučení, které se budou opírat o poučení a v tom eh, druhém usnesení o strategii do roku 2020 eh, je bod 21, kde je uvedeno to, že by komise měla sladit Evropský sociální fond a další strukturální investiční fondy Vzhledem na priority eh, strategie do roku 2022 by to mohlo sloužit jako finanční pilíř strategie. To, co mi jde, je to, že tady proběhla diskuse a ta se týkala toho, jak můžeme zajistit dosažení výsledků, protože to je vlastně ten hlavní smysl naší regionální politiky. To by se mělo odrážet na pracovních místech, na míře chudoby, a jak říkala paní komisařka, hlavně jde o snižování rozdílu, protože eh, to by, toho by ta politika měla dosáhnout především. A jak to potom sladit s dodržováním těch pravidel, s sladěváním metodologií v těch různých systémech. A jak to všechno vést zájmu dosahování výsledků a jak také zajistit spolupráci, aby abychom mohli čerpat ze synergii. Protože nám tady na výboru jde hlavně o to, jak minimalizovat eh, chyby a podvody a zjednodušovat eh, čerpání a musíme přitom spolupracovat s ostatními orgány v EU protože jedně tak bychom mohli asi zvýšit spokojenost občanů s Evropskou unii. A mohli se vrátit k tomu, co říkala paní komisařka, že e, my se pohybujeme v politice a neměli bychom možná úplně vidět e, nějaký rozdíl mezi politikou a finančním řízením, protože hlavním smyslem toho finančního řízení by také mělo být snižování nerovností ale mě by nevíte, zajímalo, kdybyste mohla se vyjádřit k těm dalším krokům, ke kterým vás vyzýval parlament eh, v těchto usneseních. Foarte mult eh, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Děkuji. Eh, souhlasím s vámi plně. Je pravda, že bychom neměli zaujímat politické strany o regionální politiky, protože máme stejné cíle. Pokud je o to usnesení, o kterém jste hovořil, tak mm, proběhla velmi zajímavá diskuze minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání. Ehm, byli tam právě členové výboru pro eh, regionální záležitosti a vy jste tam byl také. Hovořil jste o prodlevě v eh, provádění operačních programů ale musím vám připomenout, že nová legislativa byla přijata v prosinci 2013. To znamená o sedm měsíců později, než tom bylo u předchozího programového období. A přestože komise se byla spoždění vědomá, tak eh, zahájila diskuze s členskými státy o nových eh, operačních programech už v roce 2012. A nemyslím si, že všechny členské státy byly schopny po během jediného měsíce předložit eh, kvalitní operativní programy. Některé členské státy se ptali um, přes poslance, proč neprovádějí operativní programy. Nicméně ty členské státy zatím například vůbec ještě eh, operativní programy nepředložily. A například jedna kolegyně z Itálie se mne vždy ptá, proč jsme neschválili operativní program ze Sicílie, ale my jsme žádný operativní program nedostali. Není to tak, že bych chtěla vždy vinit členské státy, protože, jak jsem řekla, tak eh, Ehm, je nemožné, abychom do konce prosince zvládli schválit 310 operačních programů, schválili jsme jich 40 ehm, během 30 dnů od okamžiku, kdy jsem převzala svou funkci a myslím si, že postupujeme poměrně dobrým tempem. A do konce roku bychom rádi eh, schválili eh, polovinu ze všech operačních programů na období 2013 eh, až 2020. Nicméně, pokud jde o ten časový tlak, tak eh, nás vede k tomu, že opravdu chceme, aby programy byly mm, vysoce kvalitní. A kontext programu, to samozřejmě je otázka, která je stále a stále závažnější. Eh, tento problém nemůže vyřešit eh, pouze komisařka pro regionální politiku. Já jsem o tom mluvila s paní komisařkou Gorgievou a vím, že tady jsou dva typy nezaplacených účtů. Eh, jednak šlo o to, že některé účty dorazily příliš pozdě a potom došlo k pozastavení plateb. A potom tady máme druhou kategorii, která ale už je mimo normál. A sice je zapotřebí účty uhradit, ty platby uhradit, ale nejsou na, na to prostředky. A pokud to chápu dobře, tak pokud eh, by parlament a rada byly flexibilnější a, a schválili by roz, revidovaný návrh rozpočtu pro 2015, tak bychom byli schopni tento problém vyřešit. Ale znepokojuje mě a poměrně hodně, skutečnost, že rok co rok tady máme nezaplacené, neuhrazené platby a jejich částka je stále stále vyšší. A jestliže komise není schopna eh, zaplatit členským státům, tak je poměrně jasné, že členské státy se potom dostanou do problému eh, pokud jde o naše cíle, tedy dosahování eh, růstu a tvorby pracovních míst, protože členské státy potřebují prostředky, které jim komise neposkytuje. Hmm, souhlasím tedy s vaším stanoviskem a myslím si, že máme cestovní mapu a do konce roku schválíme 150 operativních programů a naší povinností je potom předstoupit před parlament a před um, jakýkoliv parlamentní výbor, vždy, když nás pozvete. Eh, děkuji. Eh, poslední otázka. No, tak trochu si teď eh, činím obavy, vzhledem k tomu, co jsem tady během odpoledne všechno slyšela, že z toho nic nebude. Paní komisařko, mají členské státy dojem, že s vámi lze vyjednávat o implementaci evropského a vlastního práva, že co se nemusí brát tak vážně, tak zažijete, jak rychle dosavadní úspěchy, a to jsou úspěchy, kterých dosáhlo DG Regio, jak poklesnou tyto úspěchy. Období 2000 až 2006 v Evropské unii byly vytvořeny způsobilé projekty na subvence. V tom dalším období, začínají, počínaje rokem 2007, jsme měli velkou chybovost a Chci prostě říci, že pro mě neexistuje žádná jiná alternativa, že naší úlohou je prosazovat právo při implementaci evropských peněz. Nebudeme-li to činit, pak je lepší, abychom dělali to, co by bylo logickým závěrem, že budeme dávat prostě rozpočtové subvence podle kvót. To by pak bylo e, důslednější a pak potěšitelná zpráva, pak by se potřeboval maximálně tři, e, jedna třetina procent vašich zaměstnanců. Rozumíte? E, když se pochopí potom, jaká úsporná opatření by se mohla nastartovat, Chci říci, otázka implementace evropského práce, evropské přidané hodnoty, evropských cílů. Tato implementace, kterou zkoumá účetní dvůr a pak nám také o ní podává zprávu, že to je zcela podstatné po roli, která, kterou evropská úroveň hraje. A ještě vám chci říct jednu věc, abych to bývala ráda řekla kolegovi Liberackému, kdyby tady byl zůstal. Já jsem se dívala na projekty v roce 2007 v Polsku. Kolega Levandovský byl tak eh, milý, že nás k Daňskem provázel. A já jsem byla skutečně ohromena, kolik muzeí, kolik galerií, eh, té věci, které jsem navštívila, byla podporována evropskými fondy. Ale nic z toho, co by generovalo budoucí příjmy. Uh, Toto byly vlastně projekty, které vyžadovaly i nadále veřejné financování, financování z veřejných peněz. E, členské státy si vždycky najdou účel k použití. Máme členské státy a někteří v sále tady vědí přesně, o čem hovořím. Když jsme se podívali na Polsko, tehdejší vláda peníze nedala až na tu nejspodnější úroveň, kde nebylo politické vedení. Tyto všichni, všechny záležitosti, to je také naše věc říci. Takže přátelé, evropské fondy jsou tady pro všechny. A otázku chudoby a otázku nezaměstnanosti považuji za velice důležitou. Já vám odkoupím všechny ty zprávy o úspěchu, ale jsem tak trochu bezradná, když se podívám, že 40 miliard eur rozdělujeme ročně a tady bych tedy velice ráda viděla, že něco z toho šlo na vytváření pracovních příležitostí a potírání chudoby. A proto bych také všem lobbystům ze strukturálních fondů už teď ráda řekla, region, výbor regiona říká, že komise už nemá tak hledět na um, správnost a na legislativu. No, to sice můžeme dělat, ale musíme si být vědomi e, eh, dopadů. Čili to, co jsem tady dnes slyšela, se mi nelíbilo. Ta otázka s chybovostí a karikaturální pohled na chybovost. Eh, když tady panuje strach, že se pořád budou dělat chyby a že dostanou přes prsty, když půjde nějaký projekt, to, je, to chápu, ale nedovede nás to dás. To znamená, chci se zeptat účetního dvora. Dnes jsme slyšeli, že Evropský eh, dvůr eh, by E, dal e, nějakou maximální chybost, pak, že by nebyly ve, v pořádku rozměry. A taky jsem slyšela, že účetní dvůr vytváří chybovost na základě momentálního mapování situace, ale momentální mapování situace zase nic moc nevypovídá. Uh, Hmm, eh, protože tady eh, samozřejmě máme co dočinit s rizikem, ale také s náhodou. My potřebujeme strukturální šetření čerpání fondu. O tom bych se ráda něco dověděla od účetního dvora. A ještě chci vyjádřit dvě prozby eh, k těm mnoha dokumentům, které jsem již dostala. Musím se přiznat, že všechny ty papíry, všechna ta listra jsem ještě nepřečetla, ale slibuji, udělám to. Vítám, mohu to tady říci, že Eh, manželka pana Defy eh, je eh, ze sousedního města. Můžete se spolehnout, že ve městečku se o Vánocích nic moc neděje, takže já budu studovat ty dokumenty. Mm, ale když chceme seznam finanční nástrojů, pak, když jsem to správně pochopila, bude jich asi 179. Seznam finanční nástrojů bych tedy ráda měla. A potom tu oznámenou strategii 2007 až 2013, která nám byla tedy proklamována. To tedy ještě nemám. Kolega Gajer a já jsme dnes byli u účetního dvora k otázce povinnosti e, účetních uzávěrek a každý z nás navštívil svůj archiv. Já mám archiv 2004, to je můj nejstarší dokument, jiný má dokument z dokladu z roku 1924 a nejstarší dokument je z roku 1981. Víte co? V roce 1981 se diskutovalo o evropské přidané hodnoty komise evropské. Tím bych skončila. Let's do this way. Perhaps the... Končíme s otázkami. Možná, že by mohl dvůr zodpovědět na to, na co se ptala paní Gressle. Já mám ještě jednu věc. Ty technické podrobnosti o těm vzorkování, to, na co jste odpovídal eh, předtím, tak to byste nám mohl poskytnout písemně, abychom se s tím také mohli seznámit. To byly ty body 5 a 6. Takže kdybyste teď mohl odpovědět paní Gressle, potom eh, závěrečné poznámky a potom dáme slovo ještě paní komisařce aby také odpověděla na otázky a udělal závěrečné poznámky. Ještě než povím na otázky paní Gressle, tak bych ráda slovo krajním řediteli, který má na starosti kohezní politiku. A dovolím si svoji závěrečnou poznámku, která se Eh, týká toho, o čem se dnes diskutovalo během prezentace výroční zprávy. Myslím si, že to hlavní eh, eh, má trojí aspekt. Jednak to, že prostředky by měly být vynakládány s jasným zaměřením na cíle, kterého se má dosáhnout. To je tedy hlavní Eh, bod, který se má zohledňovat při vynakládání prostředků z evropského rozpočtu. Děkuji vám za dnešní diskusi. Jak už říkala paní Gresle, my jsme dnes měli náš pravidelný seminář v Bruselu s celým kolegiem. My jsme tam prezentovali eh, výsledky naší práce dvěma poslancům a teď bych poprosil o ty technické odpovědi. Já eh, na to odpovím velmi stručně. První otázka byla eh, ta kvantifikace chyb, tam, eh, kde šlo tu korekci v případě toho, že tam chyběla ta cedulka o podpoře z evropských prostředků, tak to vůbec není, my vůbec na to neupozorňujeme. My můžeme upozornit ten příslušný orgán, ale jinak to vůbec nezohledňujeme, není to ani součástí chybovosti takovosti vlastně je pravda, že podle smluv máme povinnost posuzovat eh, chybovost u každoročních eh, eh, programů, takže tady je to vlastně vyjádřením toho každoročního hodnocení, ale máme za každý rok tedy jakýsi odhad a i z těch Eh, odhadu můžeme vyvodit nějaký trend, a to říkala i komise, když například eh, zjistila, že ta chybovost byla v tom předchozím období nižší než v tom, které tomu předcházelo. Eh, teď ještě k posuzování chybovosti. V tom předchozím období, pokud vím, tak všechny korekce byly zohledněny, protože byly uvedeny konkrétně jako seznam a potom tedy spadají do našeho hodnocení. A potom eh, ta otázka 5.6, ten nizozemský případ, o kterém tady byla řeč, generální ředitel DEFA poskytl naprosto přesnou odpověď eh, těch rozdílů. Naš, náš postoj je ten, že vzhledem k tomu, že ta kontrolní strategie zahrnovala vzorkování ze všech čtyř programů, tak potom není možné si z toho vybírat podle svého uvážení určité parametry. Takže eh, ten kontrolní orgán v Nizozemsku měl to uzavřít na základě toho vzorku, který eh, byl použit eh, s tím cílem, ke kterému byl použit. A je potom na těch nejvyšších kontrolních orgánech, aby nařídili vytvoření toho vzorku podle své strategie, ale samozřejmě pokud budete chtít, tak vám na to můžeme můžeme poslat eh, písemnou odpověď. Děkuji, paní eh, komisařko. Poprosím vás odpovědi na ty závěrečné otázky a také o vaše eh, prohlášení na závěr. Děkuji. Já bych paní Gresle chtěla říci, že bych ji chtěla ujistit, že to myslím vážně a že v tomto smyslu jsem hořel na této diskuzi a že když mluvím se členskými státy, tak rozhodně to nevypadá tak, že nás české nás české státy tlačí, abychom změnili náš postup, i když tady pod určitým tlakem eh, jsme, ale určitě se teď poznáváme ta spratnost je pro nás velmi důležitá. A to i evropské hodnoty. A měli bychom eh, při hodnocení programu posuzovat více věcí. Měli bychom se dívat na to, kolik pracovních míst bylo vytvořeno, eh, jak to přispělo k hospodářskému růstu, eh, jak to posloužilo boji proti chudobě. To jsou všechno věci, které bychom měli brát v úvahu, ale samozřejmě, že váš výbor je technický hlavně. Kritéria způsobilosti, eh, to, o těch není možné vyjednávat. My jsme zaznamenali zlepšení vzhledem k tomu, že máme eh, teď to nové nařízení tom předminulém období ta chybovost byla téměř 20%, protože komise nemohla přerušovat platby. Bez na to, které členského státu se to týká, že to Bulharsko, Nizozemsko nebo Rumunsko, tak nebo Německo, Tak tam, kde se vyskytnou problémy, tak je potřeba ty platby pozastavit, vyřešit ty problémy potom přistoupit k tomu, aby se propláceli kvalitní programy. Naší hlavní odpovědností je dohled nad veřejnými prostředky a nad tím, jak jsou vynakládány. A já mohu vás ujistit o tom, že od toho rozhodně nebudeme ustupovat bez ohledu na ten tlak, který na nás někteří vyvíjejí. Myslím, že tady jsme všichni jako partneři. Děkuji vám moc za vaši pozornost a za vaše otázky. Děkuji, já bych tím chtěl ukončit tuto diskusi. Děkuji, poděkuji všem kolegům za účast, také zástupcům účetního dvora i paní komisařce. Děkuji za kvalitu vašich odpovědí, také za ty vaše písemné odpovědi. To nám určitě pomůže. Děkuji také za to, že jste se co nejplně snažili odpovědět na otázky. Tímto způsobem jsme to dělali eh, poprvé. Určitě se tak v tomto složení setkáme ještě v budoucnosti a ještě jednou vám děkuji za vaši účast. Ja, dafür sind wir auch schon am Ende. Ano, tím jsme dospěli k zasedání, ke konci našeho zasedání. Další bod příští je posunut, protože pan Dojč Tamáš to nezvládnou do Bruselu. A proto vám přeji ještě krásný zbytek večera. E, Dostanete se dobře domů a sejdeme se příští čtvrtek. Budeme tady mít e, slyšení komisaře. Děkuji.